schůze, kterou jsme přerošili 29. září 2011, eh, tímto pokračuje pan Stevenson procedurální eh, poznámka, takže eh, delegace pro Irán. Pan Stevenson, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Dnešní eh, do, ranní zpráva, že eh, americká vláda eh, zjistila komplot Iránců, kteří chtěli zavraždit saudsko-arabského velvyslance ve Washingtonu DC a ta další zpráva, že